Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Dámy a pánové, dovolte, abych vás eh, přivítal na zasedání mm, výboru pro právní záležitosti a navrhuji, abychom hned se podívali na bod 1, což eh, je eh, program a dovolte, abych upřesnil jednu věc, která se týká bodu návrhu zvýšit počet soudců u soudu prvního stupně zpravodaj byl nahrazen eh, z eh, vnitřních politických důvodů. A zatím jsme nedostali oficiálně jméno náhradníka, doufám, že to bude co nejdříve. Každopádně návrh doporučení pro druhé čtení již je k dispozici, což je dobrá zpráva, ale co je trochu komplikovanější, je, že zatím pouze v portugalštině a anglická verze vám bude k dispozici zítra ráno a ostatní jazykové eh, verze budou následovat. Samozřejmě tady nesmíme z toho obvinovat překladatelské oddělení, ale prostě to byl text velice dlouhý, rukopisem v portugalštině, a takže Mm, a pokud eh, a má někdo nějaké náměty nebo připomínky k programu, milí kolegové, nikdo nechce slovo, takže děkuji. A za těchto podmínek tedy eh, mm, podle eh, lze považovat program za přijatý. A také bych chtěl navrhnout, abychom odsouhlasili zápis ze schůze 13. a 14. července, tedy poslední vyhotovený zápis. Pokud nebudou námitky k tomuto zápisu do konce této schůze, tak bude se považovat tento zápis za schválený, za což vám předem děkuji. Další bod, ten se týká otázky hm, které se ujala paní Delvo. Tak paní Delvo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jde o, o to, abychom přijali, jde o zveřejnění řízení, zveřejňování e, řízení, což je věc velice jde o zjednodušování pro účely těch občanů, kteří e, se stěhují za prací nebo aby žili jinde, takže my jako parlament v prvním čtení máme vydat stanovisko a což jsme udělali, rádě to potom trvalo, ale již byl přijat společný postoj a nyní e, jsme se sešli poprvé v červenci a mm, druhé řízení mm, nás čeká mm, teď ve čtvrtek a pokusíme se, se dohodnout o společném postoji. Je třeba k tomu říct, že ty sporné vody za prvé pole působnosti, poněvadž parlament ten rozšířil pole působnosti, rada ta ho naopak zredukovala, omezila pouze na matriční listiny, tedy, eh, tedy, na, mm, tedy rodný list, eh, odací list, umrtní list, eh, takže striktně pouze matriční listiny, na ty se to omezuje, když to parlament tam chtěl začlenit jiné listiny ještě, Ehm, tedy v prvním čtení parlament navrhoval dokonce, abychom tam dali i listiny, které se týkají sociálního zabezpečení, diplomy, aby tam figurovaly vysvědčení tedy a podobně. A především eh, v původním návrhu komise také i chtěla navrhnout do pole působnosti směrnice listiny týkající se hm, eh, podniků, eh, tedy ty různé zakladatelské listiny podniků, právnických osob. A mm, mm, takže poté komise zrušila všechny ostatní body a takže mm, hlavní sporný bod je pole působnosti směrnice. Dále také i e, se e, diskutuje o ověřených e, listinách. Parlament navrhoval, když občan předloží nějaký překlad, který sám si pořídil a ten překlad by ten, překlad by měl být akceptován a v případě přesnosti, pochybnosti o přesnosti, tak ten dotčený členský stát může požádat o ověřený překlad, anebo by případně mohl se podívat do e, systému IMI, systém výměn informací, je to systém, který je e, platformou mezi um, orgány státní zprávy. Rada s tímto nesouhlasí a některé delegace také mají pochybnosti eh, ohledně vhodnosti vůbec sem začlenit mm, tuto možnost, aby občané vůbec tu možnost měli. A třetí sporný bod, mm, na kterém trváme, je, že chceme, aby mm, ve směrnici jasně se zakotvilo to, že eh, státní zpráva eh, členských států má povinnost informovat občany, že již není třeba apostila případě, že eh, žádají nějaký doklad pro účel jiného státu, takže tato informační mm, povinnost nebo toto poučení bude povinné a musí být to takto zakotveno ve směrnici. Chceme, aby i náklady spojené s tím vícejazyčným formulářem, aby ty náklady nebyly ponechány na libovůli členského státu, ale aby tam byl určitý limit do, nad který by nebylo možné e, účtovat za, e, za originální listinu. Takže pokud ten, člen, ten, sta, ten občan si požádá o ten vícejazyčný formulář, takže může ten členský stát požadovat určitou cenu poplatek, ale e, třeba nemůže to, nemůže to být vyšší, než kdyby třeba žádal o rodný list. Dále Potom další věci, o kterých diskutujeme, je eh, tedy definice eh, notářských eh, listin. Zde teď v podstatě existují dvě filozofie, které zde se kříží. Na jedné straně terminologie, kterou normálně používáme ve směrnici a v evropských předpisech, to je jedna věc, a potom na druhé straně víte, že existuje jak se tomu říká, eh, ano, Hákská úmluva, Hákská úmluva, která upravuje apostilu a tudíž mm, v těch diskusích rada eh, ta převzala formulace, které figurují v Hákské úmluvě, ale ne nutně zrovna to jsou, nebo je to terminologie, se kterou pracuje Evropská eh, se, se kterou pracuje evropská legislativa. Takže si musíme říct si tedy, jakou filozofickou cestou půjdeme a jakou terminologii přijmeme. Takže to jsou otázky, o kterých se teď z trialogu diskutuje. Doufám, že se nám podaří tuto agendu rychle uzavřít, když si o tom nejsem úplně jistá. Ale v každém případě se snažíme získat maximum z toho, co je možné, ale také dávám teď k úvaze, zde existuje obrovská nedůvěra mezi eh, příslušnými orgány členských států. Eh, prostě žádný členský stát eh, nevěří, nebo spíše velice opatrný s tím, aby akceptoval listiny pocházející z jiného členského státu. Pokud se nám podaří Eh, eh, zavést takový systém, že vůbec členské státy by akceptovaly omezený okruh listin, tak i to samo o sobě bude významný první krok k tomu, aby se vytvořila určitá důvěra a určitý zvyk, aby si členské státy zvykly na tyto informace. A proto spíše bych inklinovala k tomu, že eh, bych byla ochotná jít na určité kompromisy, pokud tu kolegové s tím budou souhlasit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Delvu. A takže chce někdo mm, si vzít e, slovo tedy zde? Ano, pane předsedo, já myslím, že můžeme poděkovat paní Delvo za její dobrou práci a je to dobrý první krok k usnadnění života evropských občanů, co se týče veřejných dokumentů. A my plně podporujeme myšlenku rozšíření eh, působnosti a plně informovat o situaci. Ve tak budeme mít trialog. Doufáme, že výsledek bude co nejlepší díky práci paní Delvo. Děkuji. Někdo další? Nikdo další se nehlásí, takže um, několik stručných um, konstatování, protože eh, dnes odpoledne předsedat Eh, notář byl, veřejný notář byl nahrazen výrazem notář. Takže zde je třeba si udělat rozdíl mezi těmito dvěmi eh, instituty, respektive statuty. To znamená eh, zachovat tam termín notary public, veřejný notář. Tedy já nebudu dále zde rozvádět důvody tohoto, určitě je to zcela zřejmé, proč. A Hmm, ti právníci, kterým v Británii se říká solicitors, tak ty ověřují pouze podpisy na listinách a nikoli v obsah. To jako u nás, když třeba máme určité listiny, doklady, jejich je třeba ověřit eh, pravost, no tak eh, samozřejmě Eh, mm, takže mm, tady eh, my skutečně jenom, když třeba dostaneme eh, tedy třeba takový ten <laughs> dotazník od komisařů, tak také nekontrolujeme obsah, ale pouze to, tady ten podpis je pravý. A to by bylo nebezpečné. A dále, myslím si, že tady asi budete nás podporovat. Je tady jeden takový bod, který se týká pozměňovacího návrhu 6, článku 5, odstavec 1a. A tady já se mm, mm, pořád mm, v kontextu stejné eh, logiky, tak říkám, že eh, toto nařízení nenechává žádný prostor pro podvody a tudíž akceptovat eh, kopii, která nebude ověřená, tak zde by bylo riziko, že bychom se dostali eh, na nebezpečnou plochu podvodu, kdyby začaly tady obíhat eh, padělané doklady, padělané listiny a to by byl, myslím, to, takže mm, já myslím, že paní zpravodajka možná bude ochotná se tímto požadavkem zabývat nebo touto žádostí zabývat a souhlasí s tím. Takže komise také chce slovo, kde je komise? Ne? Takže paní, paní Vila. Vila Bali se chce také vyjádřit. Je tady, zaprvé se ptám, zda tady vůbec je. Ne, komise nechce se vyjádřit, takže dobře, takže tím můžeme skončit tento bod. Děkuji za práci, kterou jste vykonala zde a přejdeme, teď ještě harmonogram, přesný harmonogram. Takže lucemburské předsednictví by chtělo uzavřít tuto agendu do konce svého funkčního období a já mám za to, že je v našem zájmu, abychom šli rychle vpřed, protože již eh, mm, ten návrh je docela rozpracovaný, takže já doufám, že mm, trialog skončí mm, za pár schůzí a ve čtvrtek, jak jsem řekla, se koná trialog a já doufám, že za měsíc nebo tak nějak se nám podaří tuto věc uzavřít. Děkuji, tedy já doufám. Ale samozřejmě to není pouze z mé moci. Děkuji. A teď ještě mm, jeden bod, eh, který jste eh, oznámila, nebo který jsem, pardon, oznámil na začátku. Hledáme, kdo nahradí našeho kolegu Marina. A právě nám bylo sděleno, že bude to pan Pavel Telička. Takže teď máme všechny informace, které byly třeba. A nyní přejdeme k další zprávě a to je zpráva paní Hautali. Takže prosím, máte slovo. Chair, uh, this is, um, Děkuji, pane předsedo. Toto je návrh um, výboru Jury, co se týče rikastu návrhu um, nařízení e, extratoriální aplikaci legislativy přijaté třetích zemí a e, kroků, které z toho vyplývají. E, cílem je chránit ekonomické a finanční zájmy fyzických i právnických osob proti extratoriální působnosti legislativy. Jde o zákony, které jsou vyjmenované v příloze nařízení. Například je to sankce eh, i proti Libii a Iránu, to je zákon USA z roku 96 a eh, zákon o solidaritě a svobodě USA. Týká se to mezinárodního obchodu, pohybu kapitálu a eh, komerčním aktivitám mezi společenstvím a třetími státy. Pokud soud nebo podobný orgán rozhodne proti ekonomickým zájmům fyzické nebo právnické osoby EU, eh, tak toto rozhodnutí nebude uplatnitelné, nebude uznávané. Tato, no to nařízení bylo během let mnohokrát e, novelizováno. Nyní je snaha o kodifikaci, která má za cíl, aby to nařízení bylo opět transparentní a jasné. Komise také chce některé věcné změny a proto e, Ehm, tento návrh je prezentován ve formě eh, takzvaného recastu. Aby jury se mohlo vyjádřit k této technice, tak stanovisko třech právnických služeb parlamentu, rady i komise je potřeba podle článku 103 a podle eh, meziinstitucionální dohody. Takže aby bylo vydáno stanovisko za návrh je prostou kodifikací právního aktu bez změny věcné podstaty. Toto mm, stanovisko ještě nebylo poskytnuto, ale jakmile bude k dispozici, pak bude muset Jury k tomu vydat své stanovisko. Bylo by velmi vhodné dát slovo právním službám těchto tří institucí, které by nás mohly informovat o situaci ohledně stanoviska, které máme vydat. Děkuji, skončila jste. Dobře, takže teď dáme slovo panu Mendolovi. C'est-à-dire to znamená právní službě. Prosím, máte slovo. Uh, actually regarding this, uh... Děkuji. Když se dívám na tento návrh, tak jsme se sešli dvakrát s konzultativní pracovní skupinou právní služby, nebo tře, se, uh, třemi právními službami, ale doposud jsme se nedohodli. Hlavní problém um, týkající se certifikace a co musí vydat konsultativní pracovní skupina o používání techniky kodifikace v tomto návrhu. Hlavní problém je, že ten návrh je z, tedy v roce 96 měl tři právní základy. Obchodní politika, svoboda pohybu kapitálu a takzvaná klauzule flexibility. Nyní, co se týče e, tohoto recastu, tak právní služba rady soudí, že pro zlepšení toho návrhu klauzule flexibility přesně článek 352 smlouvy, by měl být z návrhu odstraněn. Přičemž ostatní právní služby se na tomto závěru neschodnou. Ne proto, že bychom nebyli pro odstranění této flexibility, ale proto, že se nedomníváme, že tento návrh odráží ten text tak, jak vypadal v roce 96 po, takže vlastně jsme se dostali do patové situace po dvou jednáních. Merci à vous, monsieur. Qui veut prendre la parole? Děkuji. Chceš někdo slovo? Dans ces conditions, on va passer au... Tak můžeme přejít k dalšímu bodu, bodu 6 programu a slovo má paní Joël Bergeron. Máte slovo. Paní Bergeron, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, ochrana tzv. zranitelných osob, to je téma, které musí nás znepokojovat všechny, protože bohužel Všichni jsme zranitelní, potenciálně zranitelní budoucí, eh, buď se to bude týkat nás nebo některého z našich blízkých. To existovalo vždycky, ale teď se to zviditelnilo a to kvůli tomu, jak se prodlužuje délka života. Eh, dnes eh, osoby kterým je více než 80 let, těch je 50 milionů a bude jich 130 milionů v roce 2025. Závislost a to eh, psychické zdraví, Alzheimerova choroba a podobně a další mm, duševní patologické choroby, to všechno znamená, že je to problém. Tyto osoby, takzvaně zranitelné, nejsou pouze ale starší spoluobčané, ale všichni občané, jejichž eh, duševní či fyzické podmínky jsou oslabeny. Ve Francii a v Evropě teď dochází k většímu povědomí a e, i se ty systémy revidují. V roce 2007 již e, od, jsme začali zavídět různé důvody závislosti i různé možnosti Eh, mm, eh, ochrany těchto osob eh, a osob, které dostanou tedy právo, budou zodpovědné, budou jejich tedy zástupci právní a kdo to může být. Čas jde tedy o osoby dospělé, tedy kterým bylo více než 18 let samozřejmě, protože to je datum dos, rok dospělosti, kromě Škotska tam je to 16 let. Takže jsou to osoby, které dočasně nebo trvalé nejsou schopny eh, řídit eh, svůj život, tedy jsou závislé a eh, zde základ evropského práva je volný pohyb osob v našem evropském prostoru a tyto osoby jsou tedy osoby, které by měly být chráněny a mm, také ale mohou cestovat z jedné země do druhé. Takový příklad třeba důchodci, kteří mm, ze severu tedy často tráv, jedou trávit nebo odstěhují se trávit Mm, eh, svůj důchod eh, do lepšího podnebí, ale potom tam jsou v takovém oslabeném postavení, protože to není jejich domovina. A i majetek evropských občanů kvůli jejich rozhodnutí přestěhovat se, kvůli tomu, že třeba eh, se přestěhují kvůli práci nebo uzavřou smíšený snětek, těch naštěstí je také více a více tak eh, potom jejich majetek může figurovat v různých státech a tudíž je důležité, jak potom bude spravován tento majetek, jakmile ty osoby eh, nebudou k tomuto způsobilé. Různé země v Evropě mají různé právní předpisy a zákony, ale není to jednotné. A zde máme eh, komparativní studii různých režimů, jak eh, chránit tyto osoby, které nejsou způsobené k právním úkonům. A mm, to je studie, která se týkala České republiky, Německa, Velké Británie, Rumunska, Švédska, Francie. Byla vypracována v Lozan. A tato studie poukazuje na to, že existují velké rozdíly mezi těmito zeměmi. A mm, já vám dám pár eh, eh, tedy eh, mm, příkladů, jaké tedy ty normy upravují mm, tyto situace. V zásadě jde o Hákskou úmluvu 13. ledna 2000, která definuje osoby, takzvaně zranitelné osoby, jako osoby, to jsou dospělé osoby, které z důvodu toho, že jejich způsobilost je omezena, tak nejsou schopny chránit své zájmy tento, tato umluva chrání tedy materiální zájmy těchto osob, ale i jejich důstojnost. Tato umluva eh, velice široce pojímá tuto zranitelnost, například také i hovoří o uprchlících či vysídlených osobách, což nás teď by mělo zajímat, myslím. Podle této umluvy eh, příslušné soudní a správní orgány eh, v zásadě jsou eh, ty orgány obvyklého bydliště. Teď jde o to dohodnout se, co to je obvyklé bydliště. Hakská umluva je celým souborem jasných, koherentních pravidel, hm, které jsou uspůsobeny moderní době a zde i v podstatě je to hlavní norma která se týká tohoto eh, tématu, to znamená ochrana zranitelných osob a je to nejperfektnější norma mezinárodního práva. Bohužel pouze 14 států signovalo tuto dohodu, já nevím, a pokud se nemýlím, pouze 6 ratifikovalo, což je velice malý počet pro to, aby mohla být aplikovatelná v podstatě nemůže být aplikována kvůli malém počtu ratifikací. Můžeme i eh, Eh, můžeme i tedy eh, citovat umluvu z 2006, která vstoupila v účinnost v roce 2008, je to umluva OSN, která eh, hovoří, také tedy upravuje stav nebo situace těchto osob, které nejsou právně způsobilé a potom zde máme i tedy, zde máme dokument z roku 2009, to je výbor z výboru, eh, výboru ministrů Rady Evropy, je to doporučení tedy, které se týká, jak chránit tyto osoby a zavádí principy, které upravují ochranu ve věci pomoci a zastupování, právního zastupování těchto osob, pokud jde o otázky které se týkají jejich osoby a majetku. V roce 2008 Evropský parlament ten reagoval na to, že je třeba přijmout legislativu, apeloval tedy na komisi, zde byla připravena zpráva z vlastní iniciativy, kterou vytvořil pan eh, Antonio López Turis White. A tato zpráva se týká především nutnosti chránit, právně chránit tyto osoby eh, při přezrančním styku. Hovoří se zde o tom, že eh, Hákská umlouva je zásadní zde a i zde apeluje na signatáře, aby ji ratifikovali. I mm, zde se hovoří o možnosti, aby členské státy přistoupily k této umluvě, hm, Hákské umluvě, pouze tedy přistoupily, čímž by mohla nabít účinnosti. Ještě chci citovat v pěti bodech ty hlavní principy a cíle návrhu této zprávy z vlastní iniciativy Paraguay. Za prvé je třeba eh, propagovat eh, uznávání správních a soudních rozhodnutí, které se týkají těchto osob. Je třeba zavést ustanovení pro to, aby byl splněn cíl, to znamená vytvořit eh, prostor svobody, práva a jistoty, bezpečnosti, to znamená, že se usnadní vzájemné rozho- uznávání rozhodnutí a přijímání ochranných opatření. Je třeba i stanovit, jaké, jaké bude použitelné právo pro tyto případy. Je třeba zavést specifická opatření pro spolupráci mezi členskými státy a využít instrumenty, které dává Hákská umluva. Je třeba dále zavést komunitární jednotné formuláře pro výměnu informací o ochranných opatřeních a také je třeba i vzájemně uznávat tato rozhodnutí. Je třeba vytvořit tedy komunitární jednotný formulář na úrovni EU pro mm, to, eh, aby ty, ta eh, zmocnění eh, typu poručnictví a podobně byla, byla uznatelná a o tom jednomyslně eh, hlasoval právní výbor a tady někteří členové si to určitě pamatují. A, mm, mm, takže ale eh, komise na toto vůbec nereagovala a právě proto jsme vzali dnes eh, opět na sebe tuto iniciativy a navrhujeme, abychom navázali na tyto principy a to především na to vytvoření společného prostoru eh, práva bezpečnosti, spravedlnosti, proto aby i tyto osoby mohly volně se pohybovat na území EU a přitom by je chránili příslušná opatření soudní a a správní a tato opatření eh, v jejich prospěch vydaná by byla uznatelná všude. Dále je třeba i podporovat eh, větší eh, spolupráci mezi členskými státy na základě článku 61, vytvořit jednotný formulář, kterým by se vyměňovaly informace o ochranných opatřeních a rozhodnutích s tím, že by se musela respektovat autonomie a vůle těchto osob. Závěrem proč bychom měli mít evropskou normu? Hákská umluva z 13.12.2000 o těchto zranitelných osobách je eh, nástrojem mezinárodně práva soukromého a le navíc ratifikovalo ji pouze šest zemí. Takže dnes neřeší tento problém těchto zranitelných eh, osob hm, při přeshraničním styku, tedy absentuje zde závazná umluva, zde neexistuje tato možnost ochrany těchto osob a to údajně znamená 6 milionů eh, euro na ztrátách ročně, což znamená, že je třeba opět začít hm, vyjednávat o hm, to, to, což znamená, že každá země musí přijímat vlastní tedy opatření, ale eh, to je pouze omezeno na dané země, takže to znamená mm, velkou nevýhodu pro tyto státy. Proto je třeba vy, vylepšit především samozřejmě Hákskou úmluvu, ale vyle k tomu vytvořit tedy nařízení. Nařízení bude lepší než směrnice i kvůli Eh, účinnosti a eh, kvůli tomu, že je účinné okamžikem eh, zveřejnění ve věstníku a potom členské státy, když je to nařízení, nemohou jinak selektivně aplikovat, ne, nemusí ho ani transponovat prostřednictvím vlastní vnitrostátní normy, takže je třeba Eh, přijmou tedy závazné evropské nařízení a ne eh, tedy mm, směrnici, která by se musela transponovat. Já se tedy ptám komise, proč nereagovala na eh, toto vákum, hm, proč nereagovala na usnesení Evropského parlamentu z roku 2008 a na zprávu z vlastní iniciativy pana Vaj. Zde máme dotazník z roku 2014, který byl rozeslán členský, členským státům a kde eh, byly dotazovány, jak aplikují Hákskou umluvu. A to bylo všechno. A jaké potíže komise zde vidí, které jsou spojeny s touto aplikací eh, této umluvy a eh, jak hodláte naložit s naší zprávou z vlastní iniciativy. Děkuji. Děkuji za vaše expoze, určitě to usnadní teď přechod k dalším řečníkům, protože eh, chtěla bych požádat o slovo paní Patricie Deluka. Takže paní Patricia Deluka, ta otázka byla na vás, na komisi. Tak máte slovo. Um, dear Mr. Vážený pane předsedo, bohužel eh, náš kolega ještě ne, nedorazil, takže bychom navrhovali, abychom reagovali písemně Eh, nebo jinak podle toho, jak si budete přát. Já chápu, eh, chápu, jak eh, určitě toho litujete. A chce někdo slovo k tomuto? Ne? Paní Komodýny, prosím. Um, a shadow report. Děkuji. Stínový, já jsem stínovou zpravodajkou EPP a děkuji zpravodaji za její intervenci a také za zdůraznění těch hlavních mm, problémů, které eh, již v minulosti konstatoval parlament. Těším se na tu zprávu, protože my všichni chceme chránit zranitelné, dospělé, zranitelné osoby, o tom není eh, sporu. Bohužel Hákská umluva ještě nebyla ratifikována řadou dalších členských zemí a stále um, čekáme, eh, kdy um, najdeme podmínky, jak chránit eh, zranitelné dospělé přeshraničně. Já se budu těšit na návrhy o spolupráci mezi členskými státy, jako je uznávání právních postupů, a nebo um, plných mocí, uznávání plných mocí, který často používají starší osoby především pro zprávu svého majetku přes hranice. Také já chci slyšet odpověď komise na vaši otázku především co se týče ne- nedostatek nebo neexistence jakékoliv reakce na mm, poslední návrh parlamentu v této věci. Děkuji. Někdo další si přeje slovo? Děkuji. Pokud mi to dovolíte, tak budu um, formulovat jeden požadavek na komisi. Bylo by dobré, abychom tu odpověď dostali rychle, tedy aspoň tento měsíc. Je to možné? Je to takto přijatelné? Yeah, I, I transmit your request absolutely to the... Já určitě předám návrh eh, kolegům a dělám pro to všechno. Dobře, tak abychom pokračovali rychleji, tak, eh, eh, takže kdo má na starosti tuto agendu v komisi, abychom viděli přesně jméno, kdo je kompetentní? Jak jsem, jsem řekla, příslušný kolega zodpovědný za toto dosie byl eh, notifikován, měl tady být, bohužel z neznámých důvodů tady není. Takže se mm, vaši otázku si poznáme a budeme eh, děláme všechno pro to, aby jsme do konce měsíce byli schopni písemně zareagovat na vaši otázku. Děkuji. Dobře, takže ta osoba je bez jména. Hmm? Uh, the name you already announced uh, at the beginning of your intervention. Jméno už řekl na začátku intervence. A, ah, takže já jsem jenom chtěla se ujistit, že si eh, tak to rozumíme, že, to, že hovoříme o stejné mm, člověku, takže eh, jak eh, řekla paní Beržeron, netrpělivě budeme čekat na vaši reakci. Děkuji a přejdeme k dalšímu bodu programu, což je zpráva, která se týká práce pana Emila Radeva. Máte slovo, kolego. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от дълго време се надяваме Европейската комисия да предложи минимални стандарти. Дами и панове, my jsme již dlouho usilovali o minimální standardy v řadě postupů. Jsem rád, že Evropský parlament ehm, přijal tento krok, a jsem velice rád, že mohu být um, zpravodajem. Jak víte, volný pohyb rozsudků v Evropské unii bylo um, umožněn a automatické uznání a aplikace rozsudků v členských zemích. Posile záměrnou důvěru v justiční systém daných zemí což znamená dodržování procedurálních e, práv. Vzájemná důvěra je složitá a je mnoho cest, jak ji dosáhnout. Na jedné straně máme e, takzvané měkké instrumenty jako školení justičních pracovníků, výměna dobré praxe mezi soudci a podobně. Mm, na druhou stranu vzájemná důvěra znamená, že procedurální pravidla lze sdílet mezi členskými státy s cílem garantovat spravedlivý soudní proces. Ehm, minimální standardy na evropské úrovni stanovení může být alternativou eh, této vzájemné důvěry. Máme v tomto směru následující nástroje na národní úrovně a tady mám na mysli eh, drobné pohledávky, postup pro drobné pohledávky, evropský platební rozkaz, eh, řeši, nařízení o řešení sporů online a další postupy. Také máme na mysli konkrétní směrnici, co se týče ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže. Samo do izbraní aspekty. Toto jsou horizontální směrnice, které se nedotýkají občanských eh, procesních věcí, jenom některých aspektů, například mm, směrnice o právní pomoci a mediaci. Je to takový patchwork, je to problém pro eh, občanský eh, procesní řád. Je to způsob harmonizace, nebo je to problém pro harmonizaci justičních systémů členských států a obecně pro EU. Proto musíme kodifikovat minimální standardy občanského soudního řízení a horizontální směrnice, která by mohla vést ke zblížení justičních systémů členských zemí by zvýšila vzájemnou důvěru mezi justičními systémy a garantovala by Pravení i přes maj 2014. Spravedlivý proces. První kroky byly mm, přijaty v květnu 2014. Evropský právní institut společně s Mezinárodním institutem pro e, sjednocení soukromého práva UNITRu, UNITRA zahájilo společný projekt a cílem bylo Da eh, by bylo možné by eh, americký eh, nástroj mohl být aplikován na mm, v kontextu Evropské unie. Předběžné zprávy z roku 2013 o důkazech, předběžných opatřeních, předávání dokumentů byly prezentovány, byly vytvořeny nové pracovní skupiny. V dubnu a v červnu jsme my v tomto výboru projednali společně s zástupci Evropského právního institutu ty zprávy z pracovních skupin. Čelíme tedy mnoha výzvám. Musíme najít kompromis o národních, pro národní um, občanské řízení, musíme posílit zájemnou důvěru, najít schodu mezi pravidly a musíme tak dosáhnout našich společných cílů. Neměli bychom ztratit ze zřetele však hlavní cíl, což je pracovat v zájmu evropského občana. um, evropští občané musí mít rovná procesní práva, musí uh, mít stejné podmínky platňování práva, práva, již jsme na tom pracovali v oblasti trestního práva, administrativního, správného práva a nikoli však občanského e, procesního práva. Já e, společně se stínovými zpravodaji experty správních institucí budeme schopni dosáhnout dobrého výsledku. Doufám, že se nám podaří nalézt um, nebo těším se na e, příslušný návrh z Evropské komise a těším se na další spolupráce s vámi. Takže dobře, děkujeme vám a tam mm, se zali komise si chce vzít slovo k tomuto tématu a poté si vyslechneme další kolegy, pokud někdo bude mít zájem. Takže komise, chcete se vyjádřit ke zprávě pana Radeva? Chair, merci. Uh, uh distinguished uh, members of uh, parliament. Děkuji, dámy a pánové. Já jsem Dora Rosner, pracuji pro DG Justice v Evropské komisi. Za prvé bych vám chtěl poděkovat, že jste uspořádali výměnu názoru na toto významné téma. Vítáme iniciativu Evropského parlamentu o minimálních standardech procesního práva. Máme za to, že skutečně procesní práva jsou velice důležitá, nejenom ve věcech trestních, ale i občanskoprávních. A když, e, protože když jde o to potom zajistit výkon e, rozsudků e, občanského charakteru v jiném členském státě, tak tam potom jsou problémy s procesními předpisy. A mm, procesní práva to je klíčové pro vzájemnou důvěru, o což se opírá e, hladké e, fungování e, našeho prostoru. To znamená, advokáti, právníci, soudci musí mít plnou důvěru v rozsudky, které se vydávají v jiných členských státech. Toto i bylo zdůrazněno v našem sdělení Justice 2020 a tam se právě hovoří o doručování listin, o e, opatřování důkazů a o tom, jak ochránit e, v, v roz, při rozvodových řízeních práva dětí. A dále zde existují různé občanskoprávní nástroje. Já tady zmíním nařízení o poskytování dokumentů, doručování dokumentů, e, takzvané evropské postupy, mm, drobné pohledávky, evropský platební rozkaz, eh, návrh na nebo nařízení na zmrazení účtu a podobně, plus další nástroje občanské spravedlnosti, což jsou nařízení tzv. Brusel 1 a Brusel 2. Vedle standardů v různ, stanovených v různých nástrojích občanskoprávní justice v interpretaci těchto nástrojů se vyvinuly další pravidla v judikatuře Soudního dvora pro zajištění ochrany občanů Unii a dopad těchto pravidel. Komise se nedávno zavázala ke konkrétním krokům v oblasti um, občanských soudních um, procesů. Nyní probíhá i analýzy dokumentů v členských zemích, abychom podrobně analyzovali aplikaci příslušných nařízení a identifikovali oblasti, kde je potřeba jednat na evropské úrovni. Například e, přeshraničí doručování dokumentů může být jeden z oblastí, kde potenciál nových komunikačních technologií musí být přeskoumán vzhledem k právům všech stran a e, snížení nákladů. Ehm, Další kroky brzo spustí eh, potřebu dalších studií, národních postupů a praxe, co se týče jejich dopadů na volný pohyb rozsudků. Tady je i procedurální komponent týkající se působnosti evropského eh, spotřebitelského práva. Na závěr chci dodat, že iniciativa, jako je tato výměna názorů dnešní, je eh, něco, co vítáme protože přispívá eh, prospěšně do této diskuse. Děkuji vám. Děkuji. Samozřejmě pro diskuzi vždycky eh, jsou třeba dvě strany, aby si mohli vyměnit informace, tak to je praktické. A chce někdo si vzít slovo, prosím? Ne, nikdo, nikdo nechce slovo. Nikdo. A paní, paní Hautala, prosím. Only one question. Děkuji, já mám jenom jednu otázku. Možná na komisi, ale také na zpravodaje. Jaké lekce můžeme vyvodit, jaké po naučení z, z té práce, co se týče minimálních procedurálních standardů v trestním řízení? Samozřejmě to je rozdíl a značný, ale jsou nějaké lekce nebo srovnání po naučení, které z toho můžeme vyvodit eh, pro, toto, pro tato pravidla? Pan Radev, chcete o tom debatovat s paní Otovou? И стандарти от там нататък, както видяхме и във връзка. Um, минимални стандарти existují a e, vlastně ta jasnost by se snížila, což e, čehož jsme byli svědky v trestním právu a justiční systém začne pracovat v zájmu státu a občanů. My bychom byli schopni řešit věci v zájmu milionů občanů, protože každý z nás má mnoho občanskoprávních vztahů. A když začneme kodifikovat standardy, myslím, že by to mohlo mít jenom, přinést jenom výhody. A tyto výhody by um, zvyšovaly důvěru mezi členskými státy a také zjednodušovaly řízení pro občany. Děkuji, pane Radev. Komise si chce re- re- reagovat. Děkuji. Chci dodat, že důležitá součást občanskoprávních řízení je, jsou práva stran, práva na přístup k spravedlnosti, na spravedlivý soudní proces a tady bychom mohli vyvodit určité, eh, určitá ponaučení z trestního zákona. Myslím, že je tady určitý rozdíl, protože v občanskoprávním oblasti máme přeshraniční uznávání rozsudků v Evropě. V trestním právu je to trošku jinak této věci. Děkuji. Paní Otola, chcete reagovat? Ne, děkuji. Máme předstih trochu protože ta diskuze proběhla velice dobře, tak dovolte, abych se trochu vrátil ke zprávě paní Bergeron, protože otázka, které jste, milí kolegové, kladli vaši otázku, paní Deluka z komise, mně se zdá, že ta osoba je tady, tedy paní Deluka je tady, takže paní Bergeron, můžete paní Deluka položit otázku ještě jednou, tak abychom tady zahájili dialog. Já jsem chtěla aby komise nám odpověděla, proč nereagovala na tu zprávu z vlastní iniciativy pana White z roku 2008. Pouze to byl jeden dotazník, který rozestala v roce 2014 členským státům s dotazem, jak aplikují Hákskou umluvu, která je zásadním nástrojem pro zacházení s těmito zranitelnými osobami a na jaké problémy komise v tomto narazila a co zabránilo tomu, aby vůbec eh, něco udělala s touto zprávou z vlastní iniciativy. A i, mm, mm, takže jak hodláte reagovat a co uděláte s naší zprávou z vlastní iniciativy? Děkuji. Sorry eh, Děkuji Omlouvá se, že jsem nepřišla včas, měla jsem drobný problém. Abych odreagovala na první otázku, je pravda, že nemáme žádný follow-up na, na tu rezoluci z roku 2008. Eh, v prvním odstavci se říká, že by komise co nejdříve, než až budou dostatečné zkušenosti s fungováním úmluvy, aby předložila legislativní návrh. Takže jedna z podmínek bylo získat dostatečné zkušenosti. A jak víte, tak ta umluva vstoupila v platnost 1. ledna 2009. Již v roce 2008 komise vyzvala členské státy, aby ratifikovali tu úmluvu. A tady není žádná klauzule, která by umožnila ratifikaci mezinárodní organizací, jako je Evropská unie, takže je na členských zemích, aby to ratifikovali. První um, diskuse byla organizována v Raně v roce 2010. Komise to iniciovala, aby byla zhodnocena situace a několik členských států na to reagovalo a řekli, že um, jsou v procesu studia eh, úmluvy s cílem ratifikovat. Um, Eh, předpokládala se mm, follow-up komise v roce 2014, a proto jsme zorganizovali druhé kolo tohoto dotazníku, kde byly podrobnější otázky na členské státy. To know, uh, which are the difficulties. Mm, poznali, kde jsou problémy, proč to ještě nebylo ratifikováno a nyní jenom sedm členských států ratifikovalo. A já chci říci, že první výsledek byl povzbudivý, protože mnoho členských zemí řeklo, že již dospěli ke konci interního procesu vedoucího k ratifikaci. Mohla by zmínit Irsko, Portugalsko, Itálii, a další poměrně značný počet členských zemí řekl, že v současnosti studují možnost ratifikovat přístup k, konven, k té úmluvě. E, není žádný zvláštní problém s ratifikací té úmluvy. Um, dva problémy zdůraz, řekli některé členské státy. Jeden z nich, že není tolik případů ochrany zranitelných dospělých. Takže není, nevidí potřebu legislativních kroků a ratifikovat e, tu úmluvu. Další problém, který zmínili členské státy, byly náklady, že se bojí že ten systém s vytvářením ústředního orgánu, který by se zabýval tou umluvou a tak dále, by pro ně znamenal další náklady. To jsou tedy problémy, které zmiňovali. Že co kamy se zamýšlí do budoucna? zkontrolovat, tedy s členskými státy a především těmi, kteří eh, finalizovali mm, interní kroky, eh, interní postupy ratifikace, aby tedy um, sdělili, proč ještě uh, nepodali ten nástroj k připojení a zhodnotili situaci v ostatních členských zemích, které tvrdí, že v současnosti mají vytvořeny pracovní skupiny aby studovali úmluvu, aby viděli, zda ji budou ratifikovat. Jenom několik členských zemí tvrdí, že e, neměli zájem o to. Tedy členské státy, které již ratifikovaly úmluvu, tak pro ty máme, nebo těch, těch jsme se ptali, jaké jsou jejich zkušenosti s aplikací té úmluvy, zda narazili na problémy, A e, odpověď je, že ten umluva je velmi dobrá, ale problém je, že nemají mnoho praktických zkušeností, protože je málo případů. Takže nemají ještě tolik zkušeností s fungováním této umluvy. Děkuji. Madame Bergeron, vous avez reçu satisfaction? Paní Bergeron, jste spokojená? que les États membres. Ano, členské státy mají za to, že zde existuje příliš málo těchto osob. Já jsem šla v Británii a hodně angličanů právě eh, jezdí přes hranice. Já eh, eh, jsem dražitelka a vím, jak to je tedy s těmito osobami. Jsou jich desetitisíce. Eh, těchto osob, eh, angličanů, kteří tedy který se týká toto, potom ty majetkové problémy se řeší eh, a opatrovnictví a podobně. Ano, já souhlasím s paní Bergeron, ano, mm, zde čím dál více je případů, o některých se komise dozvídá, o některých nikoliv, ale asi existují členské státy, které nezažily tuto zkušenost ještě, nebo ji nemají. Eh, podle naší zkušenosti spíše se to týká států jako Francie, Belgie mm, a Německo. Mm. A mm, tam ty případy jsou, ale jiné státy nám odpověděly, že zatím takové případy nezažili. A my zde eh, říkáme, že jde o přeshraniční případy, ne o opatrovnictví uvnitř státu. O to nejde jde o přezranční případy, tam, kde vznikne problém, třeba který se týká jejich majetku, e, majetku takovéto osoby a podobně. Samozřejmě to závisí potom na mm, situaci v členském státě. Děkuji. A mm, i mm, děkuji tedy za to, jak jste se jazykově rozjela. A Eh, takže tím vlastně jsme skončili tu veřejnou část a za chvíli začneme eh, s těmi tématy in camera a tudíž musíme přerušit naše jednání až do 17 hodin, eh, což vám, což vám dá k dispozici dost dobrou pauzu.